Děkuji, děkuji. Omlouvám se za to, že začínáme s menší prodlevou. Měli jsme náročnou obědovou přestávku, takže začínáme odpolední jednání. Je krátce po 14.30, po půl třetí. I think we have adopted the agenda this morning. Myslím si, že jsme schválili pořád jednání dnes ráno, takže budeme pokračovat v našem programu jednání. A co pak tu máme na to odpolední jednání? Zaprvé tady máme tedy čtvrtý bod pořadu jednání, pravidlo číslo 43, subsidiarita. Děkuji. Máme tady odůvodněná stanoviska od národních parlamentů, o kterých je třeba hovořit, nebo je třeba je minimálně zmínit. Pane Fosy, prosím, já se omlouvám za to, že vstupuji do debaty o tomto tématu, jenom bych rád upozornila na jednu věc. Chtěl jsem jenom své kolegyně a kolegy upozornit na to, že máme tady náhradníku na pana Zajera. Zajera. Máme tady tedy náhradníka za pana Sajra, který za něj bude hlasovat a pokud byste chtěli položit nějakou otázku, tak to lze učinit bilaterálně. Tak když pokud byste ho potřebovali, tak eh, bude k dispozici ne teď během během jednání, ale mimo tento sál. Ale pokud byste tedy měli nějaké otázky, tak tu kolega je k dispozici. Ano, pan Tročan je tu na hlasování a všechno ostatní necháváme tedy na zítra. Myslím si, že budeme pokračovat s jednáním, tedy pokud se to netýká přímo tohoto bodu. Ano? Chcete, chcete, abych tady to odůvodněné stanovisko přečetla, nebo všichni jsou s tím srozuměni? Ne. Ano, máte to tady už všechno i na papíru, takže co se týče nařízení týkající se interoperability mezi Evropským informačním systémem soudní spoluprácí v oblastech azylu a máme tady nařízení Eurodac. A tady je to odůvodnění stanovisko, které se týká nařízení EP a rady, které se týká právě streamliningu evropských dopravních sítí. To je něco, co můžeme, s čím můžeme souhlasit. A dostáváme se k pátému bodu a tady máme petici španělské asociace FADES, je to španělská asociace hostujících rodin, hostitelských rodin, pardon, a která se zabývá otázkou poručnictví pro nezletilé. Pan Boxer, chtěl jste k tomu něco říci? Chcete se vyjádřit k té peci? Já nejsem zpravodajem, rozhodně se k tomu chci jenom vyjádřit. Chci říct, že nejsem zpravodajem. Chci poděkovat za skupinu EKR, za návrh paní zpravodajky a také eh, v souvislosti tedy s touto peticí, kterou která k nám přišla ze strany FADES. Takže já děkuji, děkuji mnohokrát paní zpravodajce za to, že tady eh, vlastně vyzdvihuje otázky týkající se občanského práva, které spadají tedy do pravomoci národních států a vyzdvihala se tady vlastně situace nezletilých eh, rumunských Rumunů, kteří jsou vlastně bez státní příslušnosti. Jsou to ve Španělsku narození ne děti rumunských rodičů, kteří nemají státní příslušnost. Zatímco ve Španělsku chci poukázat na to, existuje zákon, na základě něhož vlastně by všichni ve Španělsku narození měli mít tedy svobodu pohybu a také svobodu eh, základní prostě svobody. Dokonce i vlastně ti, kteří nemají státní příšlu, příslušnost Španělska, ale jsou nezletilí, tak mají právo na přístup ke vzdělání, zdravotní péči a tak dále. To znamená, tady je třeba zcela jasně říci, že tady jediné právo, které je porušováno v případě těchto nezletilých dětí rumunských rodičů je to, že vlastně nemají státní příslušnost. Ale kromě toho jim je umožněn přístup jak ke vzdělávání, tak ke zdravotní péči a tak dále. Děkuji. Chce se někdo ještě k tomu vyjádřit, k této petici? Komise, chcete k tomu něco říci? Ne, nikdo k tomu nechce nic říct, tak v tomto případě doporučuji, abychom hlasovali o této petici. Takže prosím. Takže kdo souhlasí s tímto dopisem a ti, kteří nesouhlasí, takže hlasujete ano či ne. The vote is now closed. Hlasování je u konce a petici jste tímto odsouhlasili. A tím se dostáváme k šestému bodu